této, z tohoto zasedání. Dále podle pravidla 216 eh, výbor pro občanské pravomoci přeposlal následující korigendum eh, k textu přijatému parlamentem. Jedná se o text přijatý v prvním čtení 5. července 2011, pokud jde o přijetí nařízení Evropského parlamentu a rady uh, utvářející Evropskou agenturu pro operační zprávu velkých IT systémů v oblasti eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Eh, jak vidíte, je to název opravdu velice, velice složitý. Podle pravidla 216 odstavec 4 bude toto korrigendum považováno za schválené, pokud do 48 hodin po jeho oznámení nebude, um, nebude předložen požadavek politické frakce nebo alespoň 40 poslanců, aby se o něm hlasovalo. Text tohoto korinda je k dispozici na, webovém, na webové stránce Evropského parlamentu.